má slovo paní zpravodajka. Prosím, paní van Liebenhuisen, máte slovo. A milí kolegové, milé kolegyně, opouštějte prosím potichu sál a ne ve skupinkách, nýbrž jednotlivě. Paní van Liebenhuisen. Prosím. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, zítra, promiňte, pře, přerušuje předseda. Dámy a pánové, buďte tak féroví a opouštějte sál eh, tiše bez mluvení a to platí také pro předsedi, předsedy frakcí, pana Harmse a paní Ferhofstadt. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Witam Państwa. Zapraszam do głosu sprawozdawcę panią. Dámy a pánové, nyní uděluji slovo paní zpravodajce Koře van Nieuwenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, zítra budeme hlasovat o rozhodující legislativě a sice nařízení o eh, referenčních eh, sazbách. V posledních měsících byly zahájeny průzkumy, které eh, odhalily miliardové podvody na eh, finančních trzích. Došlo k manipulaci referenční hodnoty 4 PM a to je základ pro eh, určování směných kurzů. A také u referenční úrokové sazby Libor musí musela eh, německá banka zaplatit obrovské pokuty. Nelze říci, že eh, se manipulací dopouští pouze několik pochybných eh, podniků, ale týká se to i velkých referenčních a srovnávacích úrokových sazeb nebo referenčních sazeb. Potřebujeme stabilitu a potřebujeme legislativu, abychom eh, v budoucnu zamezili manipulaci eh, eh, těchto referenčních hodnot. Od toho závisí stabilita finančních trhů. To znamená, že potřebujeme dostatek ochranných doložek pro velké referenční hodnoty typu Libor anebo pro směnné referenční kurzy, které používáme dnes a denně. Ale legislativa se také musí postarat o to, ehm, aby existovalo mnoho indexů, které budou nabízeny vně i ehm, uvnitř Evropy. Ehm, nabídka vede k tomu, že investoři se mohou obrátit nebo si posloužit jinými indexy protože nedostatek indexu vede k koncentraci trhu a k tomu, že poskytovatele velkých indexů získávají stále větší vliv a to představuje eh, riziko pro reálné hospodářství. Konkurence zajišťuje inovaci, omezuje systémové riziko a vede také k silnější eh, tržní kázni. To znamená, že menší indexy by také eh, měly být brány v potaz v právních předpisech. Předkládána zpráva je v tomto ohledu vyvážená, eh, protože dochází k zohledění velkých i menších eh, referenčních kurzů, referenčních eh, hodnot EU a ta, e, eura a také jiných valut, komoditních i finančních pomůže to k zotavení hospodářství, ke stabilitě a také k dosažení cíle eh, kapitálové mm, eh, tržní eh, jednotné unie A proto je nutno, aby tak jako ve výboru pro tuto zprávu hlasovala většina i na plénu. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci při eh, vytváření zprávy. A také se těším na pokračování této zprávy, spolupráce v rámci eh, trialogu. Prosím všechny frakce o podporu zprávy, tak abychom mohli zahájit trialog s rychlým a silným mandátem. Po dvouleté diskusi bych abychom eh, ke konci roku měli dospět k pozitivní legislativě pro referenční hodnoty. Děkuji. Děkuji vám, paní Newbehausen a eh, jménem Evropské komise má nyní slovo pan Jonathan Hill, pan komisař. Pane předsedo, dámy a pánové, Může to znít jako drobná technická otázka, ale faktem je, že referenční hodnoty se dotýkají jádra eh, finančního sektoru a ekonomiky jako takové. Jsou základem, eh, na němž eh, jsou, je určována cena finančních kontraktů a rozhodují o ceně celé řady finančních produktů, včetně úrokových sazeb na hypotékách. Investiční a důchodové fondy, kde si občané šetří na důchody, také využívají referenční vlastní hodnoty. Eh, takže z toho vyplývá, že musíme být schopni důvěřovat referenčním hodnotám, ale celý sled skandálu bohužel eh, podemlel důvěru a nesmíme zapomínat, že eh, to není zločin bez obětí. Pro mne je manipulace s referenčními hodnotami totéž jako krádež. A proto, abychom obnovili důvěru, jsme navrhli, mm, eh, že poskytovatele referenčních hodnot musí být správně regulováni a pod dohledem. Musí zde být určité státní kontroly, musí mm, docházet k řízení střetu zájmu, tak aby stanovování referenčních hodnot bylo transparentnější a aby jednotliví přispěvatele a subjekty zde působící eh, mm, podléhali eh, pod eh, dohledu. Pokud jde o eh, eh, referenční hodnoty s přeshraničním dopadem, tady navrhujeme, aby také podléhaly kontrole v čele s agenturou ESMA. Nebyla to snadná e, příprava materiálu, ale zcela stěžení a chci poblahopřát paní van Nivenhuizen za e, k její kvalitu. Těším se na další diskusi o těchto otázkách v trialogu. Široký záběr legislativy znamená, že musí odpovídat jak, pro vel, jak velkým, tak malým referenčním hodnotám. Byť eh, náš návrh eh, má v sobě prvky proporcionality, ekon Eh, nabízí eh, také ještě určité pojistky pro kritičtější referenční hodnoty. Evropská unie bude vlastně první, která stanoví takovouto, eh, na, takovéto nařízení o referenčních hodnotách. Musíme také zajistit jejich přístup třetím zemím. Sice naše hranice zůstanou ehm, otevřené, ale nesmíme umožnit ehm, dovozu riskantních ehm, referenčních hodnot. Celkově se domnívám, že se jedná o další důležitý krok, který zajistí, že budeme mít stavební prvky pro silný finanční systém. A nyní musíme tato opatření uvést v život. Thank you. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor ITRE má slovo paní Matias. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velká většina evropských občanů eh, je přímo či nepřímo zasažena těmito referenční benchmarky. Momentálně máme různé takové referenční hodnoty, které se vypočítávají různým způsobem podle různé metodologie a mnoho referenčních hodnot. Z nich se stávají skutečně obecné statky a proto jejich, proto jejich sociální uh, Eh, výdobytek mám maximal, maximalizován, ale bohužel tímto, že jsou špatně produkovány či manipulovány, vede to ke škodám. Škodu má celá společnost a proto by měla být tady přísná regulace. Mé stanovisko se hlavně soustředilo na hodnocení bazických produktů, které překládají eh, orgány dohledu a také energetické eh, trhy. Dvě pozice, které tady zakazují k manipulaci takovýchto referenčních hodnot, vlastně nedokážou zastavit veškeré problémy. Modely a validace cen mají různé, eh, jsou, jsou velice různí, do, vím, dobře víme, že také dochází k manipulovaci cen s bazickými produkty, což ohrozuje nejenom investora, ale takové konečného uživatele, protože to vyústí v cenu, kterou musí platit rodiny a ta je velmi přemrštěná. Navíc nemůžeme ignorovat to, že tady máme střed zájmů, ke kterému dochází například, protože ta zpráva kontroly nejsou dobré. Proto tady vítám legislativní iniciativu, která jde tímto směrem, protože autoregulace se ukázala stát naprosto nedostatečnou. Můj stanovisko se snaží minimalizovat zranitelnost hodnoucí, jak si usnadnit to, pochopit, jakým způsobem došlo k vyhodnocení změny, podívat se na to, zda ty údaje jsou dostatečné pro to, aby mohly odrážet reprezentativně trh. Já jsem chtěla snažit, jak si zjednodušit celou věc, zároveň věci, eh, zároveň zajistit to, aby tady byl jaksi odstrašující užitek, aby tady nedošlo k eh, mámy polavici, která by skutečně byla při, eh, do, vedla k nežádoucím účetkům. Toto chci. Bohužel nejsem spokojená, protože mé návrhy nebyly uh, přímo přijaty a proto, že ty referenční hodnoty, to, jakým způsobem se k němu přistoupilo, má skutečně ještě velké rezervy. Není to příliš proporcionální a nemáme tady dobrou definici toho, co je vlastně ta referenční hodnota s kritickým významem. Já si pro to myslím, že například skupina zelených a socialistů předložila návrhy, které by byly zásadní pro to, aby se zarazila efektivní regulace v této oblasti. A vše toto bylo odmítnuto. A proto tedy v takto citlivé oblasti, jako je tato, je zásadní, abychom skutečně jednali a ne, ne pouze předstírali, že jednáme, ale to, co bylo předloženo, není dostatečné pro to, abychom mohli být spokojeni a proto, abychom mohli důvěřovat. Děkuji a nyní je čas na eh, zástupce jednotlivých frakcí. První promluví jménem frakce EPP pan Luděk Nider. Děkuji, vážení kolegové. Bylo to uh, řečeno zcela jasně paní zpravodajkou Korou van Nievenhuisen a také komisařem Lordem Hillem, že situace v minulosti byla nedobrá a uh, měla dalekosáhlé dopady na um, hodnověrnost eh, finančních trhů a ekonomiky. Eh, mnoho kroků bylo učiněno k tomu, aby finanční indexy byly robustnější. A nyní eh, debatujeme asi poslední, eh, o posledním eh, kroku k vytvoření větší stability a robustnosti jak eh, řekla paní zpravodajka, návrh byl eh, sestavený již před časem, před drahnou dobou, bohužel nebyl schválen bývalým parlamentem. Důvody byly také poměrně odborné. Komise se rozhodla pro velmi široký a hluboký návrh, ehm, zejména v zájmu eh, udržitelnosti malých indexů. Bylo tam mnoho otázek ohledně konzistentnosti toho nařízení ve vztahu k mezinárodní mezinárodnímu prostředí a vytvářel, vznikaly problémy s režimem třetích eh, zemí. Já jsem velmi rád, že jsem také mohl eh, pracovat na legislativě spolu se zpravodajkou, protože ona se rozhodla pro vyvážený eh, přístup a lepší rovnováhu mezi těmi nejdůležitějšími indexy na straně jedné a na straně druhé také pro transparentnost ostatních indexů. A současně, myslím, zlepšujeme situaci vůči režimu zájmu třetích zemí a nalezáme správnou rovnováhu mezi odpovědností národních orgánů dohledu a Evropské unie. Myslím, že máme před sebou dobrý návrh a doufám, že parlament nám udělí silný mandát k jednání eh, v rámci trialogu, protože mezi stanoviskem parlamentu parlamentu a komisi je rozdíl a my budeme pracovat s plným nasazením, abychom dostali očekáváním. Děkuji. Poslanec, on bychav. Uh, děkuji vám a nyní za SAD má slovo pan Fernandez na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat zpravodajce Eh, i všem stínovým zpravodajům, kteří eh, projednávali v posledních měsících toto téma. Myslím, že výrazně zlepšuje původní návrh komise. Pozice mé frakce, frakce SAD, se zaměřuje na zlepšení kontroly a regulace kritických indexů. V tomto smyslu zítra bude předložen text, kde se nám podařilo dát kvalitativní definici eh, kritických eh, indexů, indexů na národní úrovni a kromě toho eh, je to také, jsou to také veřejně nebo veřejně známé kritické indexy, které podléhají kontrole, supervizi a or- příslušných orgánů, včetně ESMY, díky eh, textu, který eh, zpracoval tento parlament. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo dospět k této regulaci, zejména kritických indexů i dalších aspektů, eh, protože tímto způsobem je možné zavést striktnější regulaci, striktnější kontrolu a také jasně stanovit, co je považováno za kritické indexy. Myslím, že to bylo celkem komplikované dané téma, museli jsme eh, zvažovat otázku proporcionality, jako tam hovořila také zpravodajka, a vycházíme z toho, že nekritické indexy eh, budou mít eh, příslušnou kontrolu a regulaci. Příslušné národní orgány budou mít možnost kontrolovat jakým způsobem um, administrátoři plní svou práci s následnou analýzou um, kontrolující to, jak se, vy, jak se stanovily příslušné indexy. Indexy eh, vypracované v třetích zemích by měly odpovídat eh, takovýmto kritériům. Samozřejmě nemohli jsme zajít až do té míry, která eh, by nám totálně vyhovovalo, ale myslím si, že výrazně zlepšujeme situaci pro spotřebitele. Děkuji vám. Děkuji, pane Fernandezi, a nyní za ECR paní Kay Swinburne na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji zpravodajce z srdce za veškerou práci a za velmi eh, rozumný přístup, kdy se jí podařilo najít kompromisní eh, pozici vyhovozující eh, prakticky všem frakcím. O tom budeme také zítra hlasovat. Jde o to, aby tady docházelo k supervizi nad eh, administrátory u kritických indexů. Jde o to, aby spotřebitelé byli chráněni v celé EU. Eh, přístup zcela správně se soustředuje na kritické eh, indexy eh, a jejich srovnání s dalšími indexy. Soustředuje se na transparentnost stanovování těchto indexů, jak pro investory, tak pro spotřebitele, aby se rozhodli, zda jim vyhovuje, jakým způsobem tyto indexy byly vypracovány proporční přístup, tak jak se projevuje v parlamentním textu, e, vítáme. Je to vlastně jediný možný postup, jestliže členské státy také mohou e, se rozhodnout zvýšit, zvýšit příslušný index, povýšit ho do e, kategorie kritických indexů, protože je to velmi důležité pro domácí trh. A Eh, nebo když si myslí, že tento index je obzvlášť eh, náchylný k manipulacím. Eh, další jednání s komisí i další jednání s radou bude vyžadovat, aby všichni věnovali maximální pozornost tomu, aby byl přijat proporční postup Eh, tak, jak eh, jde eh, o to, abychom srovnávali ekvivalentnost. To je nutné, abychom mohli zlí, zvýšit spolehlivost těchto postupů a vyhnuli se problémům, které jsme viděli u jiných případů, u jiných právních předpisů. Těším se na další práci se spravodajkou, těším se na práci vyjednávacího týmu na trialogu, abychom dostali výsledek výhodný pro všechny. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za skupinu ALDE paní poslankyně Silvi Gulár. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste dnes přišel. A chtěla bych poděkovat zpravodajce, protože myslím, že ti, kdo byli také v předchozím mandátu, si uvědomují, jak je to velice obtížné téma. Pane komisaři, já si velice vážím vašich silných slov a věřím, že zůstanou platná i za trialogu. A možná, že Ehm, uvidíme, zda použijete stejná, stejně silná slova i u některých, kteří se budou trochu zdráhat. Já myslím, že Kora dospěla k velmi vyváženému výsledku, vyhovujícímu i dalším frakcím, což je velice důležité. Já osobně bych uvítala ještě eh, jasnější, jasněji definovanou úlohu ESMY. Vytvořili jsme tuto, eh, tuto, tento orgán právě proto, aby nebylo možné vyhnout se eh, různým kontrolám Eh, takže ESMA, ano, pravda, bude mít tady svou úlohu, eh, bude mít také úlohu eh, nejvyššího arbitra u kritických indexů, což si myslím, že je také velice důležité. Všechny indexy, které jsou mezibankovní, pro mezibankovní trh nebo se týkají směných kurzů. Sledování veřejného rejstříku indexu, ano, to je také svěřeno ESMě a ESMA bude mít také úlohu jednat s příslušnými orgány. To všechno jde, všechno jde rozumným směrem. A já bych, pane komisaři, eh, chtěla vás upozornit, škoda, že to není rada, řekla bych to také radě, že rozpočet ESMI eh, je eh, stále trošku ohrožen a prakticky je ohrožován stále složitý, složitá vyváženost a rovnováha, eh, kterou je třeba hledat eh, u některých indexů a u proporcionality vzhledem k tomu, jak velký počet indexů existuje. To všechno také jistě věřím, že pragmatickým způsobem bude možné ještě eventuálně dále rektifikovat. Takže děkuji a těším se na jednání u trialogu. Děkuji. Jménem GUE NGL pan Juaristy a Bounce na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan eh, Hill uvedl, je zde řadu věcí a já bych chtěl hovořit o tomto nařízení, u kterého se očekává, že by měl právě naplnit ten cíl, to znamená snížit riziko manipulace s, in, s referenčními indexy. Nicméně minimální požadavky, které stanovuje nová norma, eh, je eh, nejen příliš na nízké úrovni, ale navíc to bude zřejmě ne, nerespektováno. Například ten veřejný rejstřík eh, indexu UPR H. Tady si myslím, že tady je celá řada možností, jak se z toho vykroutit, například odkázat se na eh, obchodní tajemství nebo také otázka poptávky a nabídky, které tady budou moci dále věci ovlivňovat. Já myslím, že parlament by měl jasně eh, říci, že eh, v některých případech bude, budou třeba některé domácnosti platit za hypotéku až o 300 eur více než jiné, které používají Libor. Já myslím, že to to nařízení nemůže eh, vyloučit úplně všechna zneužívání trhu, tak jak tomu bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji. A teď jménem zelených pan Filip Lamberts. Děkuji, pane předsedo. V této historce referenčních indexů je pozoruhodné to, že porušování zákona prostě masivně pokračovalo, a to nejenom v době krize, ale i po krizi. My jsme mysleli, že právě krize přivede eh, tato odvětví trošku k rozumu, ale ukazuje se, bylo citováno Deutsche Bank, ale i jiní, eh, prostě vzvesela eh, manipulovali indexy ve svůj prospěch, a to po celé roky, možná až do dnes to dělají dělají. Někteří řeknou, dobrá, no tak dneska už to bude znamenat, že budou eh, odsouzeni, že budou odsouzeni k pokutám, ale ty pokuty budou platit banky a nikoli jednotlivci. A v některých případech jsou dokonce pokuty daňově odečitatelné položky, to znamená, že to vlastně zaplatí daňový poplatník. Takže děkuji paní zpravodajce i dalším za práci na eh, tomto eh, textu. Eh, myslím, že my jsme opravdu se účastnili kompromisu prakticky až na závěr. A co se stalo na závěr? Některé pozměňovací návrhy na poslední chvíli vlastně vymanili z této regulace některé ukazatele, které byly jinak byly považovány za kritické, protože my tady máme tvrdý režim pro kritické indexy a takový soft režim pro nekritické indexy. Ty se vymykají této regulace. Já mohu říct jedinou věc. Já jsem rád, že členský stát, který nejvíce kontroluje tyto ukazatele, to je eh, Spojené království, nečekalo na rozhodnutí parlamentu a zavedlo mnohem přísnější regulaci. Přísnější než to, co my teď schvalujeme. Ale kladu si otázku, podobně jako Silvi Gulár, V oblasti finanční regulace my víme, že tady máme jednotný trh a e, my se nakonec odkazujeme na moudrost členských států, aniž bychom příliš svěřili kontrolu ESMě a e, při uplatnění této, e, tohoto právního textu. Takže nemůžeme se přece smířit s tím, že stanovení kritického indexu bude ponecháno jenom na členských státech. Uvidíme, zda se nám ještě zítra podaří prosadit pozměvací návrh. V tom případě bychom se přidali k většině. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. A jménem skupiny EFDD má nyní slovo pan Steven Wolf, jedna minuta. Ale jak vidím, pan Wolf není přítomen, takže slovo má na minutu pan Monod. Ano, děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, když vidím rozpravu o referenčních indexech, tak mohli bychom říci, že výsledek tohoto je dosti eh, zklamáním. Eh, jistě, všichni se shodneme na tom, že je třeba jasněji definovat finanční kontrolu, abychom se vyhnuli skandálům, které byly v minulosti. Ale já lituji, že kritické indexy byly stanoveny trošku příliš omezeně. Pouze Libor a IBOR podléhají kritické kritice. Chtěl bych ještě říci, že některé obchodní banky opravdu se dopustily skandálních věcí, eh, kdo nás nutí eh, konat. Eh, právě podvody s Liborem byly velice závažné. To se ještě přidává také k dalším skandálům praní špinavých peněz, skandál HSBC, skandál subprimes a další Eh, dá se říci, že některé banky se s tomu velice, eh, velice ob, obratně vyhýbají. A to všecko každoročně desítky milionů eur jdou do kapes podvodníků. Jak jiným způsobem se vyhnout této eh, spirále, která je kolem našich hranic? Abychom byli účinní, musíme zavést kontrolu pohybu kapitálu na hranicích, abychom omezili spekulace a také prodej v červených číslech. Merci. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Eva Paunová na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Důvěra v naše trhy utrpěla z důvodu eh, údajné manipulace eh, referenčními hodnotami. My bychom měli zastavit tuto praxu a obnovit jednou provždy důvěru. Náš finanční systém se musí stát transparentním a proto vítám zprávu a blahopřeji všem kolegům, kteří se na ní podíleli, protože vytvořili eh, rámec, který nám umožní vyhnout se takovým problémům v budoucnu. Většina evropských členských států nemá pravidla ani nařízení o těchto referenčních hodnotách. A proto se domnívám, že bychom měli mít harmonizovaný rámec pro tyto referenční hodnoty v EU. Takovýto rámec povede k větší důvěře a také k e, prohloubení finanční stability a transparentnosti v Evropě. Měli bychom se také podívat na důsledky nových pravidel na trhu Jestliže přinutíme ty, kteří připravují eh, eh, tato eh, data, aby pracovali spolehlivěji, tak zabráníme případným zkreslováním trhu a také sejmeme z tržních subjektů určité břemeno. Já vítám tuto zprávu. Děkuji vám. A nyní má slovo paní poslankyně Pervanš Perez na minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, především chci velmi poděkovat paní zpravodajce, protože je to téma velmi odborné a i kritické. To, že jsme se tady sešli nad tímto textem, to je právě proto, že došlo ke skandálu uh, Libor a uh, Libor protože kritické indexy mohou ohrozit stabilitu finančních trhů, mohou ehm, oslabit jejich fungování a nakonec mít skutečný dopad na finanční podmínky financování ekonomiky. Bylo tedy naléhavé, aby se EU zmobilizovala. Samozřejmě e, máme před sebou kompromis. A také já lituji, že e, pravomoci kontrolního orgánu, který má prokázat jasně solidnost svých analýz, že tedy tato pravomoc nebyla více posílena, když jde o definování kritických indexů a jejich kontrolu. Stejným způsobem také lituji, že se ponechalo příliš velký manevrovací prostor pro členský stát pro členské státy pro definování nekritických indexů. A ještě na závěr, když dovolíte, pane předsedo, EU si tady vytváří velmi náročnou legislativu a bude se vlastně uh, srovnávat s legislativou jiných eh, částí světa, aniž by vlastně se vzalo v úvahu to, eh, co my jsme tady zpracovali, že se bude odkazovat pouze na práci OICV. A tady myslím, že my jsme měli zajít trochu dál a také já přeji hodně odvahy vyjednávacímu týmu. Bardzo proszę o przestrzeganie. Děkuji vám. A pros, prosím, dodržujte časový limit při vašich projevech. Jsem velmi tolerantní, ale i moje tolerance má e, své meze. A nyní dávám slovo panu Ožolkovi e, jménem e, skupiny EKR na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám pane předsedo, dámy a pánové. Tato zpráva obsahuje eh, velmi eh, přiměřená řešení ehm, pro eh, finanční produkty, kontrakty a také referenční hodnoty. Vítám její obsah a vítám také řešení pro Eh, referenční hodnoty kritického a nekritického významu a také o přístupu eh, k referenčním hodnotám eh, třetích zemí. Budeme-li dodržovat tato pravidla, tak indexy a referenční hodnoty budou spolehlivější, méně náchylné k manipulacím a to eh, navrátí důvěru eh, v naše finanční trhy. Ovšem, je zde několik oblastí, které by eh, bylo možno ještě zlepšit. Například pokud jde na mm, rozsah působnosti, anebo přesnější úpravy, pokud jde o výjimky mm, pro určité kategorie administrátorů. A to tež se týká mm, větší eh, jasnosti administrativních pravidel. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Barbara Kapl. Jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo pane komisaři Hill, robustní a transparentní eh, benchmarky jsou důležité pro stabilitu finančního trhu. Tady máme dokonce opět 500 miliard eur finančních konstruktů, finančních smluv a finančních nástrojů, které se opírají o benchmarky, o ty hodnoty, o ty indexy. Proto je důležité, abychom vnesli transparentnost do této oblasti. Dnes byl již zmiňován skandál s úrokovými sazbami Libor. I tady se ukazuje, že pouze transparentnost může zabránit středu zájmu, vyřešit střed zájmu, manipulace a zneužívání transparence jak v těch vstupových údajích, tak při té metodologii. To se projevilo na skádu li skandálu Libor je možné mít společnou metodologii, ale pokud jsou zmanipulovány vstupní údaje, tak ten výsledek není dobrý. A to byl skandál, který skutečně vedl k obrovským ztrátám. E, tady je tedy jako první krok zajistit transparentnost a bezpečnost a zároveň e, administrátory, podívat se na administrátory, kteří se budou muset e, oznamovat orgánu ESMA administrátoři referenčních hodnot. Tady je důležité zavést lepší regulaci trhu, tak abychom zajistili finanční stabilitu. I zde musí Evropská investiční banka eh, jak si vykonat ten první krok. My skutečně jsme ti, kteří musíme jednat. Děkuji. Eh, akceptujete modrou kartu? Ano. Dobře, máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat naší kolegyně paní Kapel. Vzhledem k manipulacím, které proběhly na trzích, a bylo jich mnoho, byly realizovány velkými finančními instituty, včetně velkých bank a v konečném důsledku přenecháváme kritické ukazatele jednotlivým členským státům. Nemyslíte si, že Evropská unie by eh, měla nařídit tyto kritické ukazatele všem finančním institucím všech eh, členských států Evropské unie? Děkuji. To byla otázka pana Frazulici a nyní prosím o odpověď. Myslím si, že paní zpravodajka zde zvolila velmi rovnovážný přístup. Je to velice vyvážená směs těch eh, kritických referenčních hodnot i těch ty finančních benchmarků, těch benchmarků malých i velkých, těch, těch, kterých se týkají surovin, takže já jsem spokojena. Mám pocit, že to bylo vše vhodným způsobem upraveno. Děkuji a nyní bude mít slovo, nyní bude mít slovo pan Salíny, prosím, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, na, eh, ta zásadní hlavní úvaha eh, z mé strany je to, že si myslím, že zpráva vypracována velice dobře, výbor k tomu vystoupil hodným přístupem a splně se cíl, který jsme si eh, jak si vetkli, a totiž eh, věnovat se té kritické situaci v této oblasti. Jedná se skutečně o krizi důvěru. Jedná se o ty skandály, které jsou naprosto odsouzení hodné, ale musíme kvůli tomu postupovat pomocí psychoteroru, a tím se vzdávat naší politické úlohy? Jistě ne a proto děkuji paní zpravodajce toho, jak se zhostila úkolu. Podle mne eh, velice eh, učinila jedno velmi dobré rozhodnutí a totiž, že stanovila, jaký rozdíl je mezi referenčními hodnotami s kritickým významem a mezi těmi, které kritický význam nemají. V mé vlasti v Itálii momentálně mám velké problémy Jedná se o problémy dvou a půl milionů rodin, které pravděpodobně na, z důvodu eh, velké eh, žaloby velkých podniků jsou ohroženi tím, že, jim, že budou vyvlastněni. Eh, máme tady tedy manipulace v oblasti eurozóny ale já říkám, v čem je problém? Problém, abychom nesli transparentnost a ne, abychom zaváděli teror a zneužívání. Děkuji mnohokrát. Akceptujete modrou kartu, pane Salíny? Od Pavla Rybika, ano, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat kolegy Selínyho, jak on si myslí, že jaké budou dopady na malé střední podniky a jak se vyvine byrokratická zátěž této oblasti když samozřejmě pozitivní efekty zde jsou. Prosím. Ano, já odpovím rád kolegovi Rybigovi. Ta obava, co se týče dopadu takovéhoto postupu na malé a střední podniky, je jistě oprávněná, já ji velmi sdílím na tuto otázku někdy mám problém odpovědět, protože často dobré záměry, a to už jsem, to už jsem byl svědek již několikrát, dobrými záměry je vydlážděná cesta do pekel, ano. ne Neodpovídá to tedy přímo vždy našim očekávání. To první, co musíme učinit, je to, abychom donutili úvěrové instituce Evropské unie, aby svou hlavní činnost eh, skutečně opět viděli v oblasti malých a středních podniků. Jak toho dosáhneme? Tady třeba, abychom radikálně přepracovali správní struktury evropských kreditních institutů po celé Evropě a nejenom, abychom pouze zavedli nové definice finančních benchmarků. Děkuji. Eh, nevidím eh, paní poslankyni Nenu Jill a proto má slovo pan Kužmiuk. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, já se domnívám, že manipulace referenční úrokové sazby eh, Libor bankami a jinými finančními instituty vyústila v situaci, kdy mnoho podniků a soukromých investorů utrpělo velké ztráty. Regulátoři finančních trhů v Evropě se rozhodli uvalit eh, na ně eh, sankce v milionových částkách. Myslím ale, že je na čase, abychom přijali nařízení nebo regulaci, která nám pomůže vypořádat se s takovými skandály v budoucnu. Myslím, že tato zpráva se ubírá dobrými směry. Za prvé posilování norem a standardů, zejména pokud jde o takzvané kritické eh, referenční hodnoty a také zajištění, aby nedocházelo k zneužívání. Za druhé větší transparentnost, zejména pokud jde o informovanost všech, všech uživatelů o všech referenčních hodnotách a indexech a dále správná přístupnost, pokud jde o vhodné řízení těchto eh, referenčních hodnot. Domnívám se, že jakmile to bude uplatňováno, tak eh, zabráníme budoucím skandálům tohoto typu. Děkuji vám za velmi stručný a hutný projev. Nyní má slovo pan Buddha. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie eh, byla vždy zneklidněna ekonomickou stabilitou a také stabilitou eh, finančních trhů a jejich fungováním. Eh, v tomto ohledu finanční nástroje užívány k uzavírání finančních kontraktů by měly být regulovány jasnými a předvydatelnými právními předpisy. Nicméně chtěli bychom poukázat na to, že referenční hodnoty mohou také být použity na manipulaci trhu a proto musíme mechanizovat mechani- eh, identifikovat mechanismy a opatření k zabránění manipulace a zabránění zkreslování trhu. Rychlý vývoj trhu by měli také přimět eh, eh, zákonodárce, aby také nastolili určitou kázeň. Je proto důležité vzít v potaz skutečnost, že ekonomické trhy a různé ekonomické reality vytvářejí různé typy referenčních hodnot. Evropská unie by měla eh, nalézt mechanizmy, jak regulovat referenční hodnoty eh, v jednotlivých členských zemích, ale by měla by přenechat eh, národním státům, pokud jsou důsledky pouze národní povahy. Musíme také vzít v potaz potřebu zpřísnit standardy a také zajistit transparentnost transparentnost, aby všichni mohli přijímat eh, informovaná rozhodnutí. To je nezbytné. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye, tedy spontánní projevy. Slovo má paní Marina Petě. Děkuji. Já vítám předložený text, který se snaží definovat legislativní rámec indexů, které jsou používány jako referenční hodnoty pro finanční eh, smlouvy a finanční nástroje. Cílem je chránit investory i spotřebitele. Je důležité brát v úvahu všechny eh, referenční indexy, které definují hodnotu nástroj, finančních nástrojů či smluv a zajistit dobré fungování investičních fondů zajistit také přesnost těchto hodnot. To je také klíčovým cílem eh, tohoto textu. Já podporuji veškeré snahy, které se snaží zlepšit rámec eh, indexu Rozhodně bychom toto usnesení schválit měli. Myslím, že výhoda dobrého řízení referenčních indexů je kritické. Důležité je dobře je definovat a tím zvládat příslušné náklady referenční hodnoty u směných kurzů eh, a případné manipulace s referenčními indexy v oblasti eh, energetiky ukazují, jak je velice důležité je schválit tento text. Kaputo. Eh, Nikola Kaputo, prosím. Děkuji, pane předsedo finanční, ve finančních trzích jsme konstatovali, že několikrát došlo k manipulacím s referenčními eh, indexy. Tyto referenční indexy jsou také eh, předmětem střetu zájmů, jsou velmi zranitelné a přitom jsou tak důležité, mají dopady na ekonomiku, ale také na investory i spotřebitele. Nezapomínejme, že spotřebitelé a evropští občané nemají důvěru eh, v takovéto trhy. Jde tedy o to v této věci se pokusit eh, situaci napravit. Musíme jít ještě trochu dále, vytvořit určité eh, nástroje zprávy a řízení, přitom postílit transparentnost a eh, vytvořit celou sérii, celou velkou škálu ehm, takovýchto hodnot a indexů. Potřebujeme referenční e, indexy, abychom zabránili tomu, že by se e, vše koncentrovalo do jednoho nebo dvou systémů. Řada e, lidí investuje každý den a musí fungovat na základě spolehlivých indexů. Prosím, dávám slovo dalšímu kolegovi. Děkuji, pane předsedo. Obrovské banky jako Deutsche Bank německá dostali obrovské sankce za manipulaci sazby Libor a museli zaplatit mnoho miliard. Ovšem nestačí to. Dokonce došlo k tomu, že banky byly zachráněny ve finanční krizi penězi daňových poplatníků a nyní vedou politiku proti malým věřitelů, proti proti dlužníkům a těm, kteří mají hypotéky a vlastně mm, nutí eh, dlužníky k nuceným dražbám, eh, manipulace se směnými kurzy vedly k tomu, že například zpátky na hypotéky se navýšily až do výše, kterou nebyli schopni dlužníci splácet. Potřebujeme tedy nějaký společný evropský přístup, ale nebylo nic řečeno o dodatečném směrem kursu pro takovéto typy úvěru. Je třeba bezprodleně zavést opatření, které ochrání eh, eh, majitele hypoték, které jsou vystavené ve francouzských francích, které na základě vývoje kurzu museli odepsat asi 1,5 miliard. Děkuji nyní pan poslanec Ivan Jakovčič. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že já podporuji tuto zprávu. Myslím, že naše zpravodajka opravdu pracovala dobře. Chceme ukončit manipulace, manipulování, ke kterému dochází i v bankách, ukončit eh, takové činy, které jsme tady konstatovali v minulých eh, letech. Chceme posílit stabilitu finančního sektoru a vytvořit eh, také určitou jistotu ve finanční, na finančních trzích. Kolega tady hovořil o této situaci, eh, například o podvodech se směným kurzem se švýcarským frankem. A naši občané se vlastně stali otroky svých půjček. Já myslím, že občané si zaslouží naši solidaritu. My, politikové, o tom hovořit musíme na takových forech, jako je zdejší dnešní rozprava, eh, v zájmu všech občanů EU. Emanuel Glezos. Pan poslanec Glezos. Děkuji. Děkuji. Skandál s německou bankou Deutsche Bank již poukazuje na to, jakou negativní úlohu sehrála Německá banka Deutsche Bank při obsazení Řecka, ten kdy vyvíjela nátlak na řecké obyvatelstvo a to, že nebyly splaceny válečné dluhy, vede k tomu, že banka Deutsche Bank může i nadále sehrávat svou katastrofální úlohu. A možná skutečně záchrana bank byla jakýsi úderem do vody, protože to, co se odehrálo v Řecku, jasně ukazuje, že již po mnoho let eh, byl zotročen řecký národ eh, k tomu, aby sloužil bankovnímu a finančnímu systému. Od roku 2010 do roku 2014 jsme dostali 276 miliard, ale 270 jsme splatili zpět, což jasně ukazuje, že veškeré snahy jsou v podstatě vníveč. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mohli bychom říci, konečně, konečně byl předložen tento návrh. Nařízení jde správným směrem, neboť referenční hodnoty, na nich závisí mnoho finančních nástrojů a jde skutečně o milionové částky. A to eh, vede také k tomu, že jsou s tím propojeny milionové investice a samozřejmě také hypoteční úvěry, což může u investorů a u spotřebitelů potom vést k velkým ztrátám. Proto musíme zajistit, aby referenční hodnoty byly stabilní. V minulosti jsme zažívali velké spekulace a manipulace. Skutečností je, že eh, manipulace a spekulace jsou dvěma nástroji, které vytvářejí fiktivní finanční kapitál a tento kapitál vládne světu. Proto je třeba, abychom do této oblasti vnesli lepší transparenci a rovněž potřebujeme sankce a odpovídající sankční mechanismy. Děkuji. Děkuji a v neposlední řadě Pan poslanec Fronzolica. Děkuji vám, pane předsedo vítám skutečnost, že v této zprávě skupina SAD e zajistila dobrou rovnováhu mezi kritickými a nekritickými referenčními hodnotami a také zařazení komoditních referenčních hodnot. A proto, jak jsem již uvedl, jsem skutečně proti tomu, aby kritické referenční hodnoty byly přenechány jednotlivým členským státům Evropské unie. Současně se domnívám, že je velmi důležité, aby evropský legislativní rámec vznikl, abychom se vyhli skandálům a zkreslování trhu z minulosti. Chci poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za dobrou rovnovážnou zprávu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní jménem Evropské komise má slovo pan komisař Hill. Prosím. Uměte se slova. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem členům eh, za příspěvky do této výborné debaty. Myslím si, že za prvé panuje eh, velká shoda, shoda na tom, že musíme eh, zastavit eh, tu manipulaci, které jsme byli svědky v minulosti. Myslím, že panuje také zhoda o významu transparentnosti, o významu lepší zprávy. Eh, panuje zhoda o nutnosti eh, lepší regulace a lepšího dohledu a také zhoda mm, na tom, že zpravodajka předložila dobrý rámec, byť uznávám, že někdo chce zajít v určitých ohledech ještě dále, byť, je to, byť už je to, ať už je to otázka dohledu nebo nebo eh, kritických eh, referenčních hodnot, ale eh, jsem si jist mm, po této diskusi, že nalezneme společnou půdu k dosažení pokroku v této věci, což bude dobré pro spotřebitele, pro investory, pro důvěru v trhy a bude to samozřejmě i prospěšné pro finanční stabilitu. Myslím, že potřebujeme, mm, aby tyto pojistky byly uzákoněny co nejdříve. Mnozí zde hovořili o dlouhé době, kterou jsme museli urazit, až jsme se dostali sem. A nyní musíme využít tu dynamiku, eh, kterou jsme nabrali, tak, abychom zajistili, že eh, robustní eh, referenční hodnoty budou platit na evropských a že nebude docházet k manipulaci a že zabráníme k selhání kritických referenčních hodnot. Já za komisi chci srdečně poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich dobrou práci, která, myslím, byla úspěšná v tom, že eh, jsme pohnuli eh, tímto eh, tématem směrem vpřed a těším se na úspěšné a konstruktivní jednání v rámci trialogu a doufám v rychlé vyřešení tohoto problému, které vyřešit musíme. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo naše paní zpravodajka Cora van Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji veškerým řečníkům za jejich příspěvky, které byly velmi hodnotné. Děkuji, jsem velmi potěšena širokou podporou. Samozřejmě nemohu uspokojit plně stoprocentně všechny, ale jsem potěšena, že zpráva celkově má velkou podporu. Děkuji za komplimenty, které byly vysloveny a také já ráda předám svému spolupracovníkovi Gunterovi Válovi, který odvedl na této zprávě skutečně velice mnoho práce a děkuji také Petře, které eh, na, která nám radí na frakci a rovněž sekretariátu výboru Ekon. Byla to má první zpráva a nebylo jednoduché dodržet veškeré postupy a předpisy parlamentu a proto děkuji všem, kteří mě v tomto podpořili a pomohli mi a ráda bych podotkla, že mnozí vidí tuto zprávu poněkud nesprávně že říkají, že Libor a Euribor jsou jedinými kritickými referenčními hodnotami, ale tak tomu není. Vedle kvantitativních, kvalitativních, kvantitativních kritérií jsme zavedli také kritéria kvalitativní a je třeba, aby došlo k pravidelným kontrolám, proto aby se eh, kontrolovalo, zda některé ho, referenční hodnoty jsou kritické nebo ne. Nebudu zacházet do detailů, bylo by to příliš dlouhé, ale ráda bych ještě poděkovala všem a chci říct, že se těším na dobrý průběh trialogu kolegu s radou a komisí, tak abychom co možná nejdříve mohli provést tento důležitý krok k regulaci referenčních hodnot. Děkuji. Děkuji vám a e, já myslím, že e, jsme tady slyšeli hodně slov poděkování.